Sorry for this uh, small delay, but uh, I was just... Dámy a pánové, Omlouváme se za drobné spoždění. Právě nás totiž informovali o jednom drobném zádrhelu, co se týká pořadu jednání. Takže už se prosím posaďte. So, the session is open. Takže zahajuji zasedání. Teď mi tady řekli, že tady máme trošičku problém, proto také začínáme později. Jde o bod číslo 9 v našem pořadu jednání INT 818. Poprosil bych pana zpravodaje, aby nás informoval o tom, co se to vlastně děje a o tom návrhu, o kterém máme hlasovat. Petr Schmidt, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Luko. Někteří eh, jste si toho asi už všimli, je to dnes trošku hektické. Z důvodu eh, některých bodů, které zatím nejsou v tom textu vyjasněni, vyjasněny, protože jsme zjistili, že některé věci tam nejsou tak, jak jsme dohodli. Prosím plénum, aby umožnilo, že tuto zprávu stáhneme, že to odložíme na příští zasedání, abych měl možnost probrat celou věc ještě s oběma skupinami, abychom dospěli konsenzu. konsenzu. Takže to je má prozba, omlouvám se vám. Tedy jde o to, abychom to teď stáhli z pořadu jednání a probrali to příště. No, jak už jsem říkal, Dost lidí je totiž proti té zprávě. A prosím, ještě chcete slovo vy? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych jménem skupiny rád řekl, že vítáme návrh pana zpravodaje. Jsme přesvědčeni, že za těchto podmínek je to návrh velice rozumný. Tak dobře, tak ještě jednou se zeptám. Je někdo proti návrhu pana zpravodaje? není. Tím pádem rozprava k INT 818 bude odložena. A teď tedy paní Ana Bontea, by představila návrh SOC 625,

týká eh, hlavních směrů politik zaměstnanosti, což je zpráva, která se týká rozhodnutí zachování předchozích hlavních směrů z roku 2018 pro uh, trh práce, pro který byla formulováno stanovisko a předkládáme ho dnes k vaší pozornosti a v podstatě eh, se držíme těch doporučení která jsme měli a ještě doplňujeme některé věci, které souvisí s vývojem a některých nových aktů, které se objevily později. Například sdělení eh, komise týkající se evropského semestru, kde se konstatují některé události, k nimž eh, došlo, některé například zprávy k jednotlivým zemím. Tam jsou dvě sdělení, která byla schválena v tomto smyslu a na které odkazujeme. A pak ještě některé nové aspekty, které se objevily ohledně toho pilíře sociálních práv a digitalizaci a evropských fondů, které se neobjevily v předchozích hlavních směrech a které na úrovni sekce a pracovní skupiny jsme považovali za nutné zmínit. Je tam explicitně zmíněno zachování těch hla, předchozích hlavních směrů s tím, že žádáme o jejich valorifikaci a zároveň žádáme, aby pro příští rok spolu se sociálními partnery, partnery a s zúčastněnými subjekty jsme vypracovali nové hlavní směry eh, trhu práce, abychom eh, tím do toho promítli nový vývoj a problémy, na které poukázali zprávy pro jednotlivé státy. Z hlediska struktury toho stanoviska, tak eh, první čtyři body těch eh, specifických bodů, to jsou ta předchozí doporučení, eh, s tím, že k tomu přidáváme ještě některé nové věci, které jsme probírali v, v rámci EHSV, v rámci studijní skupiny a k tomu připojujeme i nový bod týkající se uh, pilíře sociálních práv, kde říkáme, že přebíráme ta uh, předchozí konstatování. Pokud jde o evropské fondy, tak tam zdůrazňujeme nutnost nasměrování těchto fondů eh, více na rozvoj trhu práce a vytváření nových pracovních příležitostí a konsolidaci kompetencí, abychom eh, vyhověli a abychom zajistili určitou rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. A kromě toho ještě otázka digitalizace, která do toho vnáší důležité změny a která v budoucích a hlavních směrech o politice zaměstnanosti musí být vzaty v potaz členskými státy Evropskou unii. Takže eh, celkem za to lze shrnout, že eh, musíme vytvářet prostředí, které je příhodné pro vytváření pracovních příležitostí pro malé a střední podniky se musí zohlednit Small Business Act, tak, aby bylo možné Eh, reagovat a jednat ve prospěch malých a středních podniků, protože samozřejmě ty jsou nejaktivnější z hlediska vytváření nových pracovních příležitostí pro všechny osoby. To je naprosto zásadní. Eh, uplynulo 10 let od přijetí Small Business Act a tento sektor malých a středních podniků eh, si vyžaduje přechod na další vyšší úroveň. Dále z hlediska kompetencí žádáme všechny zúčastněné subjekty, vytvoření seriózního partnerství. Co se týče sociálního dialogu, tak eh, ve eh, zprávách pro jednotlivé země se konstatuje, že některé eh, členské státy zapojují sociální partnery pouze eh, formálně, ale je důležité, aby byli skutečně zapojeni i do vypracovávání právních norm a tak dále, z hlediska například vypracovávání všech normativních aktérů a rozvoje instituční kapacity. A eh, v, v, v pilíři sociálních práv se zdůrazňuje nezbytnost zajištění financování pro zavádění těchto práv a lepší spolupráce mezi sociálními partnery při hledání řešení na národní úrovni, které by vyšly vstříc s požadavkům tohoto pilíře. Kromě toho je tu několik pozměňovacích návrhů, které probereme. Děkuji sekretariátu za podporu a, při vypracovávání zprávy a děkuji i studijní skupině. Měli jsme jednu a termín byl dosti krátký pro vypracování a nám, i tak se nám to podařilo splnit a já vám za to chci poděkovat. Thank you so much. And... Děkujeme, ano. A teď zahájíme debatu. Poprosím všechny, abyste dodržovali čas. Jako první Dajva Darakite. Dvě minuty. Děkuji. Hovořit budu svou mateřštinou. Chtěla bych poděkovat autorce stanoviska a celému týmu, který na něm pracoval. Já jsem součástí toho týmu sice nebyla, ale stanovisko jsem četla. Zejména mne zaujal návrh na začlenění evropského semestru a sociálních partnerů a to doporučení zvýšit jejich kompetence. To je velice důležité. Co se týká pilíře sociálních práv, tak eh, o tom stále více hovoříme. V rámci toho celoevropského kontek- eh, dialogu. Ale eh, chtěla bych zmínit třeba ještě několik aspektů, které v tom stanovisku zmíněny nejsou. Tedy, hovoříme-li tedy například o pilíři sociálních práv, myslím, že je velice důležité Uvést jsem odkaz na nově přijatou směrnici eh, ohledně vyvážení pracovního a soukromého života. Chci zdůraznit, že tato směrnice byla schválena jak parlamentem, tak radou a možná bychom měli hovořit o možnosti zahrnout sem nějaká kritéria nebo nějaký index na dosažení genderové vyváženosti. Rovněž chci zmínit možnost eh, nabízet různé konzultační služby nebo poradenství ohledně eh, jak si, ohledně kariéry, ohledně zaměstnání. Nesmíme se soustředit pouze na technologie, musíme se zaměřit také na to, co bude trh potřebovat do budoucna. Například sektor zdravotnictví. Měli bychom poskytovat poradenství mladým lidem, kteří přemýšlí o své budoucnosti. O, musíme zajistit náležité investice a další. Děkuji, Tatiana Baborskine. Dvě minuty. Děkuji. V první řadě bych ráda poděkovala Aně. Děkuji za otevřenost a flexibilitu. Já jsem nebyla součástí té studijní skupiny, ale navrhla jsem několik pozměňovacích návrhů a byly přijaty. A rovněž bych vám ráda poblahopřála k tomu, že hovoříte nejen o kvalitě vzdělávání, hovoříte o významu učitelů a o tom, jak důležité je ve vzdělávání prosazovat hodnoty, jako je třeba tolerance, demokracie, aktivní občanství nebo kritické myšlení. To je, myslím, naprosto zásadní. To je přesně to, co musíme do našich stanovisek integrovat i když třeba na první pohled eh, to eh, s tím tak úplně nesouvisí. A za to vám děkuji. Děkuji, Tatiano. Eh, René Bilevens, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál Aně Bontea k tomuto stanovisku. Mám jeden komentář k eh, odstavci 2.4. Máme totiž pozměňovací návrh eh, k tomuto, který bych rád kolegům doporučil podpořit. Samozřejmě je důležité, aby pracovní dovednosti byly na vysoké úrovni, ale mé zkušenosti ze světa pojišťovnictví jsou takové, že je rovněž velice důležité podporovat adaptibilitu přizpůsobitelnost. A to ve světě, kde probíhají změny naprosto zarážející rychlostí přímo v podnicích. Nejde pouze o dovednosti, jde také o přizpůsobitelnost. O schopnost přizpůsobit se měnícímu se světu. Takže to je návrh, který bych v bodě 2.4 rád prosadil. Děkuji, Sofia Rajcek, dvě minuty. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat za toto stanovisko. Bylo to diskutováno velice intenzivně v pracovní skupině a je prýma, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy, byly víceméně všechny akceptovány a vytvořili jsme kompromis. Ale je zde jeden bod, který je stále otevřený a u kterého budeme muset hlasovat. To se týká toho usnesení. Nejde nám přece o to, abychom hovořili pouze o malých a středních podnicích, je sice důležité je posilovat a proto jsme také říkali, že do nich musíme reálně investovat, ale v bodě 1.4 se zdůrazňuje, že že eh, dosahování těchto cílů má být malým a středním podnikům ulehčeno. Já nevidím potřebu tento bod v usnesení nechávat, protože podle mě eh, je zde až příliš velký prostor pro interpretaci. Nevíme vlastně, co ta formulace má znamenat. Já zde vidím určité nebezpečí, že zde vznikne propast mezi různými skupinami podniků a tím pádem může docházet k diskriminaci jak těch podniků samotných, tak co do hledání pracovních sil. A tím pádem prosím, respektive ptám se eh, zpravodajky, zda by mohla využít tuto debatu k tomu, aby tento princip poněkud vyjasnila. Děkuji vám. Děkujeme. V neposlední řadě Denimel, dvě minuty, pan Mejnet. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajce za otevřenost a ochotu k hledání kompromisu. To, co chci říct, se týká investic. V tom smyslu, že bychom měli niancovat ten eh, trochu restriktivní přístup. V podstatě, pokud jde o eh, slabost těch investicí, tak ta je dána příliš velkým eh, administrativním, administrativní zátěží. Já myslím, že to je jeden z mnoha eh, prvků. A konstantní, vlastně neustálý postoj našeho výboru je, že my nejsme nepřátelští vůči regulační zátěži, ale vůči zbytečné regulační zátěži. A tím se to podle mě mění, protože my jsme v, u Refitu xkrát toto opakovali. Ale mé, můj hlavní zdroj politování je, že se tu nedotýkáme té takzvané financializaci podniků a e, také Eh, té eh, eh, role vlastně podílníků, ta role vytvořená tím, tedy ta hodnota, ta přidaná hodnota, tu dostávají hlavně akcionáři, podílníci. A to je možná trošku škoda, že kapitál je pak spíše náklad než nějaký zdroj pro tu firmu. Tady chci poukázat na výsledky univerzitní studie, která toto dokládá. Výsledkem je že e, firmy potom nejsou schopni držet krok na úrovni e, inovací, školení zaměstnanců a to ovlivňuje jejich schopnost se přizpůsobovat. Takže také se mi zdá, že trošku zapomínáme zmínit e, očekávání nabídky. Je tu také otázka platů a kupní síly. Ty platy postupují příliš, zvyšují se příliš slabě Eh, příliš málo a nedrží krok s růstem produktivity. A myslím si, že se musíme zamýšlet nad finančním systémem a jeho nedostatky, abychom vyšli stříc požadavkům investic eh, podniků, které se zatím nedějí. Takže děkuji a děkuji zpravodajce za přijetí pozměňovacích návrhů a uzavření kompromisu. Děkuji. Dávám slovo eh, k odpovědi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem kolegům a kolegyním, které se přihlásili do debaty. Pokusím se stručně reagovat na vaše připomínky. Což se týče na aspekty které by tam měly být zmíněny, tak upozorňuji, že toto stanovisko mělo určité omezení z hlediska rozsahu, z hlediska počtu slov. Museli jsme to v podstatě zkrátit na polovinu, abychom vyšli vstříc těmto požadavkům celkové délky stanoviska. A z tohoto hlediska jsme nebyli schopni do toho promítnout úplně všechno. Ale explicitně říkáme, že přebíráme doporučení z předchozích eh, stanovisek týkajících se hlavních směrů, politik na trhu práce, které chceme eh, tímto způsobem zhodnotit. Odkazujeme na předchozí stanoviska, kde jsou eh, dopodrobná uvedeny tyto aspekty, včetně specifických doporučení a obecných doporučení. Co se týče přizpůsobování a té adaptability, tak tam v rámci sekce byly některá stanoviska, že toto slovo by znamenalo, že chceme po zaměstnancích, aby se přizpůsobili čemukoliv. A z tohoto hlediska jsme akceptovali ten pozměňovací návrh, že adaptace je adaptace vůči změnám, které přináší digitalizace a že můžou mít velký dopad na trh práce. Někdo si přál, aby se to nahradilo splněním technických požadavků a abychom ujistili, že nejde o přizpůsobení se prekární, prekární práci, nejisté práci a tak dále. Co se týče toho financování, tak i v tomto ohledu je to reálný problém. Musíme lépe zajistit přístup k financím, zejména pro malé a střední podniky, s ohledem na to, že zatím ještě zakoušejí problémy s přístupem financím, k úvěrům bankovním i k evropským fondům. A z této perspektivy ten pozměňovací návrh, který jsme akceptovali jakožto kompromis, tam, tak, to, tak to jsme skutečně se snažili potrhnout. A pokud jde o jednání vlastně na té, v tom malém rozsahu, tak to je v mnoha předchozích stanoviscích. Vyjádřili jsme se v tom smyslu, že je potřeba zachovat eh, malé a střední firmy, podpořit je tím, že to bude jedna z priorit politika malých a středních podniků a že musíme jednat a myslet v malém. Ale nesmí, nesmíme přitom zapomínat na statistiky. Eh, v podstatě přes 90% firm jsou malé a střední podniky a to znamená, je to už nyní princip, který je jednoznačně zakotven ve stanoviscích um, našeho výboru. Děkuji. Thank you, Anna. Děkujeme, ano. A teď tady budeme eh, řešit pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 1 k bodu 2, 3. Tady máme kompromis. Poprosím Anu, aby ten kompromis představila. Děkuji vám, pane předsedo. Kompromis je velmi prostý. Akceptujeme návrh na doplnění s, jedním zmín, s jednou zmínkou slova insecurity. Zase, jinak akceptujeme plně pozměňovací návrh tak, jak byl navržen, takže s touto jednoduchou zmínkou tam je ta insecurity, která se škrtla, explicitně akceptujeme pozměňovací návrh na jenom vyškrt, vyškrtneme tu insecurity. Okay, anyone is Dobře, je někdo proti kompromisu? Nevidím nikoho, takže přijímáme kompromis. Návrh 2 k bodu 2.4. To paní zpravodajka podporuje, někdo proti? Děkuji. Návrh 3 k bodu 3.1.1. To je kompromis. Opět poprosím zpravodajku, aby jej představila. Děkuji vám, pane předsedo. Kompromis má tři části. První. Tam odmítáme návrh autorů pozměňovacího návrhu a zachováme původní, původní návrh stanoviska s tím, že explicitně zmiňujeme že je to obsaženo ve sdělení Evropské komise týkající se Evropského semestru a přebíráme v uvozovkách přesný text toho sdělení 150. Eh, a to je první část toho kompromisu, kterou akceptovali autoři. A druhá část se týká přístupu k financím. A tam při, přijímáme pozměňovací návrh autorů jenom s dvěma doplněními. První doplnění je, že eh, navzdory určitému úsilí ohledně přístupu k financí, které jsou zmíněné také Evropskou komisí v tom sdělení, takže tento přístup je stále eh, obtížnější pro malé a střední podniky, které přeci jen mají problém s tímto přístupem k financím. A z této perspektivy podstatě akceptujeme pozměňovací návrh s tím doplněním eh, a s tím, že musíme pokračovat v tom úsilí a že pro malé a střední podniky pořád přetrvává problém. A třetí část, tam akceptujeme úplně všechno bez změn. Ano, takže chce. Je někdo proti? Takže gratuluji. Nyní akceptujeme toto finální změní, to je nyní přijaté a přecházíme 4, 4 3 k dalším pozměňovacímu návrhu. Je někdo pro, proti? Akceptováno 5, 3, 2, 1. Je někdo proti? Přijato 6, 3, 2, 6. Akceptováno. Někdo proti? Nikoliv 7, 3, 2, 7, přijato. Je někdo proti? Přijato. 8, 3, 3, 1. Přijato. Někdo proti? Děkuji. Přijato. 9, 3, 6, 3. Přijato. Je někdo proti? Approved. Amen. Schváleno. 10. Jed, odstavec 1, 2. Přijato. Je někdo proti? Děkuji. Schváleno. 11, 1, 4. Zamítá se. Tedy. Takže prosím o prezentaci tohoto pozměňovacího návrhu. Spravodajka zareaguje a pak budeme hlasovat. Kdo, chce, kdo to chce představit? 1-4. Dobrá, prosím. Sofia. Děkuji. Já už jsem na to upozorňovala ve svém předchozím projevu. Je tady určitá skepse a tento proces možná, eh, ten princip bude možná zmíněný v jiných stanoviscích a já si myslím, že by to nemělo být v našich závěrech. Já si nemyslím, že to je náš úsudek těm hlavním liniím politiky zaměstnanosti. Přesto toto skrývá nebezpečí toho, že to vlastně může vést až k znevýhodnění zaměstnanců. Podíváme-li se na formulaci bodu 1.4, tak já si myslím, že ta první půlvěta úplně stačí, abychom posílili malé a střední podniky a dali jim určité možnosti Otázka je, jaké formy zvolit pro vytváření kvalitních pracovních míst, pro zodpovědné podnikání, pro další e, rozvoj a ulehčení situace. Ta druhá půlvěta tam má být škrtnutá tímto pozměňovacím návrhem a já si myslím, že to vyjádření co do prospěchu těch malých a středních podniků tedy zůstane v podstatě beze změny, jenom se omezí ta možnost dezinterpretace celé věci. Děkuji. Děkujeme. Ano, Děkuji, pane předsedo. Bohužel nemohu přijmout tento pozměňovací návrh. Je to velice důležitá záležitost pro malé a střední firmy, abychom předali jasné poselství um, politikům, osobám zodpovědným za rozhodování na evropské i národní úrovni ohledně důležitosti dalšího kroku ve prospěch uh, malých a středních podniků. Small Business Act rovněž uh, tam ty výsledky nebyly úplně uspokojivé z hlediska podnikatelského prostředí a musíme přistoupit k dalšímu kroku. Takže tady jsme u závěru a není to jenom závěr 3, 1, 3 ze stanoviska, ale v tom stanovisko 5, 7, 3 revize Small Business Act, který eh, byl přijat jednomyslně eh, naším výborem, tam se jasně říká, že musíme přejít k Eh, tomu přístupu, eh, který vychází z jednání na, eh, v malém měřítku, na malé úrovni, čili musíme vyslat toto jasné poselství um, lídrům na ma, národní a evropské úrovni, abychom zacho, a musíme tudíž zachovat tuto zmínku v bodě 1.4. Děkujeme, ano. Takže zahájíme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 11. Zpravodajka ho tedy odmítá. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Konec hlasování. 217 votants. 117 hlasovalo. Tady 117 eh, pro, 85 proti, 15 se zdrželo. Takže přijato. A nyní přecházím k poslednímu pozměňovacímu návrhu 12.1.5. Je to přijato eh, s pravodajkou, je někdo proti. Takže Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. SOK 625, týkající se hlavních směrů politiky zaměstnanosti. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 11, 211 pro, 3 proti, 10 se zdrželo. Blahopřeme. A než dorazí pan komisař, navrhuji, abychom ještě se dostali k poslednímu bodu, bodu různé jiné záležitosti tomu jste dostali dokument dnes eh, ráno na stůl. Tady jsou změny ve změ, změny ze složení předsednictva, je, změny členství předsednictva Chorvatsko. Chorvatsko člen předsednictva Rogošič od 1. července 2019 z, změna složení výboru pro audit Petro Almeida Freire, nahrazuje výboru pana Aurela Laurencia Ploščánu z Rumunska. A pak je tu ještě změna ve složení sekcí Anes Cer přejde do sekce nad. Je někdo proti těmto změnám? v těchto orgánech. Takže to přijímáme jednomyslně. A pak je to ještě nové schválení, které potřebujeme, týkající se mandátu komise k jednacímu řádu. A tady je návrh na rozšíření toho panelu pro jednací řád do 24. září 2019. Takže myslím, že nikdo není proti, takže je to schváleno. A teď máme přesně čtyři minuty, než dorazí pan komisař. Takže můžeme se postavit, ale neodcházejme z plenárního sálu, protože tím bychom pak přišli o cený čas, až dorazí.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

Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili. Potěšením vítám opět na našem plenárním zasedání místo předsedu Ševčoviče. Milí Maroši, jsme velice rádi, že jsi opět zde. A to nejen proto, že si místo předseda komise s klíčovým portfoliem ale také proto, že za ta dvě volební období, kdy si členem komise, který má na starosti interinstitucionální vztahy, a tedy vztahy i s námi, jsme vždycky mohli spolehat na to, že mezi nás přijdeš a že budeš naslouchat eh, argumentům eh, tohoto výboru a občanské společnosti. Musím také říci, že od doby, kdy se ujal portfolia energetiky jakožto místo předseda, mezi nás chodíš každý rok a diskutuješ o nesmírně důležitých otázkách energetické unie, což je podle mě jeden z nejhlavnějších výdobytků eh, této právě končící komise. Eh, to ti neskládám poklonu jenom proto, že jsi tady, ale protože si to opravdu myslím. Je to výsledek, který je plodem také tvého odhodlání a diplomatických schopností, kterým si dosa- kterými si dosáhl kompromisu mezi mnoha důležitými lidmi, což vedlo k výsledku. Taky doufáme, že Zůstaneš v komisi i ve třetím mandátu? A že nový tým komise bude jmenován co nejdříve. Víme, že momentálně se o tom diskutuje v radě a dnes odpoledne, dnes večer, nebo možná ráno skončí. Bude to velice komplikované, ale každopádně hlavy států a vlád musí dospět k velice důležité dohodě a my doufáme, že tedy zůstaneš v komisi. Já si pamatuju, když jsme se setkali poprvé, bylo to v Bratislavě v říjnu 2016 během slovenského předsednictví. Já jsem byl tehdy předsedou skupiny 3 v tomto výboru a vy jste organizovali velkou akci o energetické unii, ty jsi tam byl a my jsme spolu tehdy zásadně souhlasili ohledně toho, co má být jádrem tvého mandátu. Realizovat důležité kroky vpřed v agendě energetické unie a také nestrácet ze zřetele to, že občané musí být ve středobodu této transformace, což je ta hlavní výzva, protože můžeme dosáhnout důležitých transformací v energetické unii, to ano, ale bez občanů by se tato transformace mohla stát selháním. Já samozřejmě nebudu zabíhat do detailů různých návrhů eh, a sdělení a kroků komise. K tomu se vyjadřujeme prostřednictvím našich stanovisek, které jsou náplní naší práce. Já už jsem měl příležitost eh, si proletnout tvůj projev, takže v podstatě můžu říct to, co za chvíli řekneš ty. Chtěl bych říct jenom dvě věci. Za těch pět let bylo dosaženo značného pokroku. Byl stanoven hlavní rámec, ale teď je potřeba zajít do detailů, protože stále ještě existuje mnoho rozdílů. Nepotřebujeme nějaký jednotný postup, ale potřebujeme, aby ty různé způsoby šly stejným směrem. A k tomuto cíli máme ještě hodně daleko. A druhá věc, a to je klíčový bod naší dnešní diskuze, Tím nechci hodnotit, co bylo vykonáno, ale měli bychom hledět do budoucna a na dlouhodobé budoucí strategie komise, které zanecháváte po sobě na konci tohoto mandátu. Cílem je klimatická neutralita do roku 2050. To je nesmírně důležitý cíl, se kterým souhlasí všichni. Je potřeba také zohlednit, že finská vláda se rozhodla anticipovat tento cíl a přesunout ho na rok 2035. A Finsko za pár dnů přebere předsednictví rady, takže patrně bude Eh, vhodná doba na to, aby tento cíl byl prosazen. Stále ještě máme tři důležité otázky ohledně budoucnosti. Za prvé, jsou tyto ambice dostatečné k tomu, abychom vyřešili výzvy, před kterými stojíme? Za druhé, Jak lépe umístit občany do středobodu energetické unie? A za třetí, konkrétněji, jak můžeme pomáhat podnikům. Víme, že mnoho podniků už eh, se rozhoduje pro tuto změnu, ale jak můžeme těm podnikům pomáhat, hlavně malým a středním podnikům, aby byly zásadní součástí této výzvy? Jak můžeme pomáhat zaměstnancům být silnými aktéry této transformace a jak se vyhnout tomu riziku, že v některých částech Evropy budou existovat eh, místní oblasti nebo skupiny občanů, které se budou tolik bát nákladů na tu transformaci, že budou proti, místo aby pochopili ty enormní příležitosti, které z toho plynou a aby se transformace aktivně účastnili a směřovali tak k udržitelnému růstu v příštích letech. Nyní ti nechám slovo, protože ty jsi tady ten hlavní řečník a já tě tady nechci nějak nahrazovat. Jenom chci říct, že si vážíme tvoji práce v našem výboru je podporujeme a očekáváme, že tvé úsilí v uplynulých pěti letech bude pokračovat v dalších pěti letech. Děkuji, vážený pane předsedo, milý Luko, dámy a pánové. Je pravda, že čas letí a proto jsem velice rád, že si zmínil počet našich setkání a zejména agendu, na které jsme společně pracovali. Chtěl bych poděkovat všem členům výboru za to, že jste tu diskuzi přesunuli z Bruselu do vašich zemí, vašich měst, firem a univerzit, protože přesně to nejvíc potřebujeme. Já říkám pořád, že energetickou unii nemůžeme vybudovat v Bruselu. Díky vašemu zapojení a vaší spolupráci šíříme informace do jednotlivých zemí a také měníme způsob, jakým se transformuje ekonomika v členských státech. Takže já si velice vážím té úzké spolupráce a je pro mě ctí a potěšením s vámi být, kdykoliv dostanu pozvánku. Důvodem je, že se na diskuze velice dobře připravujete. Vaše otázky jsou vždycky velice eh, relevantní a osvětlují, co by mělo být naší společnou eh, snahou na úrovni eh, komise i členských států a vašeho výboru. Chtěl bych poděkovat panu Kulonovi a panu Bakovi za práci na, vaš, na vašem stanovisku a za plán Zelená planeta pro všechny. Tady je vidět, jak je naše myšlení kompatibilní. Vždycky najdete způsob, jak zlepšit naši práci a jak ji lépe komunikovat občanům v členských státech. Dnes budeme diskutovat o tématu, které bude na pořadu jednání Evropské rady, hlav státu a vlád. Někteří už se nyní scházejí v různých formacích, protože jak víte, dnes se bude hovořit o klimatu a o personálních otázkách. A já si myslím, že to spolu docela dobře souvisí, protože nedávné evropské volby ukázaly velice jasně, že otázka klimatu je mnoha voliči vnímána jako urgentní, zejména mladou nastupující generací. A v Evropě konečně vnímáme klimatickou změnu nejen jako něco, co nás znervozňuje a co bereme jako hrozbu, ale vnímáme ji také jako příležitost změnit orientaci naší ekonomiky, změnit způsob našeho života a jinak zorganizovat naši ekonomiku a životní styl. A všechny tyto aspekty, všechny tyto výzvy, které popisuji, jsme se snažili pokrýt při práci komise a vtělili jsme je do dlouhodobé strategie komise, o které se také dnes bude diskutovat na samitu. Jak víte, v listopadu 2018 jsme tuto strategii předložili a cílem je dosáhnout klimaticky neutrální Evropy, klimaticky neutrální ekonomiky, která by byla zároveň konkurenceschopná a prosperující. A jsem rád, že jsme se dočkali pozitivních reakcí od největších evropských biznisů a firm, které už nyní vytvářejí dlouhodobé plány a dávají na jeho ochotu splnit svou část a přispět svým dílem k přechodu na klimatickou neutralitu. Toto téma se objevovalo v mnoha důležitých předvolebních debatách a je to téma, které velice silně rezonuje u našich občanů, jak jsem už říkal, zejména u mladých. Velice si vážíme toho, že vaše analýzy a zprávy, na kterých pracujete, si kladou otázku, jak zlepšit naši práci, jaké jsou tu ještě další příležitosti. A že se soustředíte také na to, jak tato transformace ovlivní energetickou ekonomiku, co bude znamenat pro energetickou bezpečnost a pro blahobyt našich občanů. A myslím, že dospíváme ke stejným závěrům. A sice, že tohle je nejlepší způsob, jak zmodernizovat Evropskou unii a zvýšit globální konkurenceschopnost naší ekonomiky. Samozřejmě Všechno záleží nejen na vůli a dobrých plánech, ale také na tom, jak jsme schopni financovat tu změnu, tu transformaci. A proto se část zprávy soustředí také na evropské fondy, na národní financování, na potřebu změnit investiční toky a transformovat modely financování výzkumu a inovací. To musí být přizpůsobeno budoucím výzvám v následujících desetiletích. To je velice dobře, že je to ve zprávě zdůrazněno, protože na to se budeme muset orientovat, jestliže chceme dosáhnout klimatické neutrality. Naprosto s vámi souhlasím ohledně potřeby, aby ta transformace proběhla férově. Nesmíme nikdy zapomínat na lidi. Nesmíme zapomínat na regiony, sektory nebo zvláštní sociální skupiny, které procházejí těžkou fází. A musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom je nenechali na holičkách. Proto důraz na sociálně férovou transformaci musí být klíčový nejen pro nás, ale také pro příští komisi, protože pouze v takovém případě bychom zajistili sociální přijatelnost našich snah, která je samozřejmě zásadní pro náš úspěch. Je potřeba, aby tuto transformaci brali všichni aktéři za vlastní a abychom vytvořili jakýsi sociální pakt mezi vládami, úřady, sociálními partnery a občanskou společností. To by byl nejlepší způsob, jak zapojit společnost a tady se hrává ústřední roli, nezastupitelnou roli váš výbor, protože vy zastupujete společnost. Vy jste ten spojující článek mezi evropskými institucemi a lidmi, kteří žijí v členských státech. Myslím si, že pro váš výbor je to vynikající příležitost rozproudit debatu na národní i nižší úrovni a abyste udrželi tu diskuzi na informované úrovni a aby se netýkala pouze přijetí evropské dlouhodobé strategie, ale také toho, jak ji budeme implementovat a co to bude znamenat pro místní komunity. Samozřejmě musíme pracovat také s mezinárodními partnery, aby Evropská unie nezůstala sama. Je potřeba využívat všech schůzí OSN, G7, G20, OECD a tak dále proto, aby Evropská unie zůstala lídrem, ale aby ji ostatní následovali. Protože máme-li uchovat planetu pro příští generace, tak to musí být globální snaha a všichni se jí musí účastnit. A připojit se k boji proti klimatickým změnám. Budeme používat i další diplomatické prostředky. Klimatická změna bude velice důležitým parametrem v našich obchodních jednáních. Už teď využíváme síly a velikosti našeho jednotného trhu. a trváme na dodržování pravidel do ochrany životního prostředí při obchodování s Evropou, nebo pokud je nějaký podnikatel aktivní na evropském jednotném trhu. Teď mi dovolte pár slov k druhému tématu, o kterém dnes budeme diskutovat. Je to takový stručný nástin, stručná zpráva o stavu energetické unie, kterou jsme přijali v Dubnu. V této zprávě eh, informujeme detailně o pokroku, kterého jsme dosáhli při změně energetické unie na eh, propojený, eh, zabezpečený a stabilní systém v Evropské unie. Určitě si pamatujete, že v roce 2015 to byla politická strategie, vize, panovala značná skepse ohledně toho, co se bude dát stihnout za krátkou dobu a my jsme tehdy slíbili, že přineseme Evropě zabezpečenou energii, která bude udržitelná a konkurenceschopná a cenově dostupná. A dnes si myslím, že můžeme říct, že jsme dosáhli nejen toho, ale že jsme dosáhli mnohem více. Protože jakmile jsme začali s tou nejhlubší transformací a modernizací energetického systému od druhé průmyslové revoluce, jak tomu říkali někteří experti, zjistili jsme, že je potřeba zapracovat i na jiných sektorech. Tady mám na mysli decentralizovanou a dekarbonizovanou průmyslovou produkci a spotřebu. Zjistili jsme, kolik musíme investovat do infrastruktury, aby uh, ustála ty výzvy. Zjistili jsme, kolik toho můžeme získat z inteligentních technologií. A to všechno nás přivedlo k jasnému závěru, že v Evropě máme vše, co je potřeba k tomu, abychom šli za svou vizí a usilovali o uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Takže mohu s hrdostí říci, že s vaší pomocí jsme v komisi zvládli předložit všechny návrhy, které jsme potřebovali k naplnění naší strategie. A tyto návrhy jsme nejen předložili, ale také byly přijaty eh, členskými státy v Radě a Evropským parlamentem a teď tedy Evropa může zahájit příští dekádu pod novou střechou s novými pravidly a myslím si, že eh, je to nejmodernější klimatický přístup celé planety. Jaké jsou ty nejhmatatelnější výsledky? těch pěti dimenzí energetické unie. Samozřejmě, když lídři zahájili debatu o tom, co by mělo být jádrem energetické unie, měli tehdy na mysli především energetickou bezpečnost. V minulosti došlo k známým incidentům, kdy zkrátka přestal téct plyn, což mělo nedozírné následky pro mnoho zemí ve střední a východní Evropě. Existovaly energetické ostrovy, jako pobaltské země nebo Malta a Kypr, které zkrátka nebyly propojené se svými sousedy a partnery, což je přivádělo do velice svízelné situace. A dnes mohu s potěšením říct, že až na Maltu a Kypr všechny členské státy už mohou odebírat plyn při nejmenším ze dvou různých zdrojů a v roce 2022 to budou tři různé zdroje na každý členský stát, kromě těch dvou ostrovů. Zkrátka proto, že se nám podařilo propojit naše plynovodní systémy, investovali jsme hodně do terminálů LNG a diverzifikovali jsme zdroje plynu. Takže myslím si, že e, nyní je ta situace mnohem lepší a mnohem bezpečnější než před pěti lety. Pracovali jsme také na propojení eh, elektrických přenosových sítí a to nejenom u našich přátelů, přátel z pobaltských zemí, kteří se synchronizovali s evropským kontinentálním systémem, ale také jsme pracovali na tom, aby naši sousedé na Balkáně a další sousedé byli lépe připojeni na evropskou soustavu. A snažíme se tu interkonektivitu čím dál více zvyšovat protože u pobaltských zemí byla téměř nulová a nyní už máme 23,7%, protože jsme vybudovali interkonektory mezi baltskými státy a Švédskem, Finskem a Polskem a dnes odpoledne s lídry těchto tří zemí a předsedou komise podepíšeme cestovní mapu, která dokončí tuto synchronizaci starého sovětského systému s moderním evropským systémem do roku 2025. Víme, víte, že pracujeme také na Evrop, energetické účinnosti a zejména Evropský parlament tady byl ambiciozní a předložil nám nový cíl 32,5 do roku 2030. Tady samozřejmě budeme potřebovat eh, nasazení značného úsilí a soustředit se na to, protože je to jedna z klíčových priorit. Jestliže naplníme tento cíl, tak to sníží skleníkové emisy, sníží se účet za energii pro občany, sníží se tak energetická chudoba a zlepší se kvalita života v energeticky účinných budovách. Při budování energetické unie jsme získali ponaučení, že všechno souvisí se vším. A když jsme se zabývali čistou mobilitou, Uvědomili jsme si, že starou technologií to nezvládneme, že budeme muset značně investovat do elektromobilů e, a do vodíkových motorů a že zkrátka pokud jde o e-mobilitu, tak už e, zaostáváme za našimi konkurenty, zejména za Asii, která vyvíjí tuto technologii rychleji než my. Proto jsme napřeli značné úsilí k vytvoření Eh, Evropské eh, aliance. Zkrátka chceme v Evropě Airbus pro baterie. Eh, to je náš cíl, do kterého jsme se pustili. Už nyní máme zapojených 260 společností. A od, za ten rok a půl od vytvoření Evropské aliance pro baterie už nateklo do tohoto projektu 100 miliard euro v investicích a vznikla při nejmenším tři konzorcia a já to vidím optimisticky a myslím si, že v roce 2025 bude trh s bateriemi jen v Evropě představovat 250 miliard euro ročně a Evropa bude vůdčí silou v oblasti baterií, které budou kvalitní, zelené, udržitelné a budeme mít záruku, že evropská auta budou i v budoucnu nejlepší na světě a tentokrát i z hlediska nulové uhlíkové stopy. Všemi těmito snahami a všemi těmito cíly, které Evropská unie přijala, směřujeme k cíli, kterým je do roku 2020 2030 snížit uhlíkové emise do, o více než 40 Pokud dodržíme všechny cíle i v národních energetických plánech, bude to okolo 45 Čímž bychom znovu stvrdili ten narrativ, který je tak důležitý a který přesvědčil tolik lidí při vyjednávání v Paříži. A sice, že v tak velké ekonomice, jako je Evropská unie, je možné růst o 58% a zároveň snížit skleníkové plyny o 22%. Že toto odpojení, oddělení těchto dvou indikátorů je možné a že při správném nastavení je to možné v jakékoliv ekonomice. V Evropě už jsme vytvořili 4 miliony zelených pracovních míst, z toho 1,4 milionů je v sektoru obnovitelných zdrojů a jsem si jistý, že jak bude ta transformace pokračovat, budou se tato čísla zvětšovat. Závěrem mi dovolte se zmínit eh, o tématu, o kterém jsme diskutovali s panem Kulonem eh, před touto diskuzí, a to je sociální přijatelnost. Tedy to zaměření na lidi a na důležitost komunikace s regiony, které procházejí těžkými dobami. Myslím tím uhelné regiony v zemích, kde takové existují. A proto bylo důležité zřízení platformy pro uhlíkově intenzivní regiony. Lidé z těchto regionů to velice pozorně sledují, ale také kolegové z komise sledují, co pro tyto lidi děláme, jestli to, co děláme, stačí a jestli bychom se neměli ještě více snažit o to, aby každý z těchto regionů dostal nějakou novou perspektivu, novou ekonomickou vizi, aby všichni, kdo v tomto regionu pracují, měli záruku lepšího života a kvalitnějšího pracovního místa. A musím říct, že ta spolupráce probíhá výborně. To schéma, které jsme navrhli pro regiony, které chtějí pracovat s námi, předestírá nové ekonomické plány do budoucny. Regionální orgány si vybrali projekty, o kterých se domnívají, že jim poskytnou novou ekonomickou budoucnost a peníze hledáme společně. Ať prostřednictvím eh, realokací stávajících fondů, nebo prostřednictvím Evropské investiční banky nebo dalších finančních nástrojů. Eh, snažíme se, jak nejlépe umíme, zaručit lidem z těchto regionů, že se budou moci rozvíjet v nových ekonomických modelech. A to bude jistě priorita příští komise, příštího Evropského parlamentu a také vašeho výboru. Protože tady se bavíme nejen o 200, tis, o 200 tisících horníků, ale také dalších lidech, kteří jsou přímo či nepřímo zaměstnáváni v tomto sektoru. Totéž bych chtěl říct k energetické chudobě. Udělali jsme toho hodně, ale stále je v Evropě 50 milionů lidí, kteří mají problém platit účty za energii na konci každého měsíce a proto si musíme stále uvědomovat, že ty reformy, které jsme zahájili a které momentálně implementujeme, musí mít ten silný sociální aspekt, aby to lidé vnímali jako férový přístup, který v konečném důsledku zvyšuje kvalitu života v Evropské unii. To bylo jedno z hlavních sdělení Evropské komise všem členským státům po prvních analýzách národních eh, energetických a klimatických plánů, které jsme obdrželi od všech členských států, které jsou kvalitní a které teď budou ještě upřesňovány, upravovány a doplňovány v konstruktivních diskuzích s vládami těchto členských států. A já si myslím, že to bude ten poslední kousek skládanky, který se postará o to, aby energetická unie nebyla jenom rámec, aby to nebyla jenom legislativa, ale aby reálně existovala a tady bych vás chtěl požádat o pomoc, protože vy budete našimi ambasadory v členských státech, budete hovořit o těchto otázkách doma, odpovídat na otázky a postarat se o to, aby veškerá naše práce byla správně implementována. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo a že jste mi dal tuto příležitost se podělit o plody naší společné práce za posledních pět let. Děkuji vám. Thank you so much. And someone... Děkuji. A... Takže ta práce za uplynulých pět let a také měsíců byla skutečně nesmírně užitečná. Dobře, v tom dokumentu o stavu Unie, který byl schválen. A nyní Peřina Kulon, Stefan Bak, kteří byli zpravodajové, té strategii, která bude schválena pak po debatě. A pan Kulon je eh, vlastně předsedou sekce TEN a zabývá se věcmi, které jsou blízké vašemu portfoliu. Takže po pěti minutách vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo Evropské komise, pane Vševčovič. Děkujeme. Eh, pracujeme spolu s vámi pět let a tak to skutečně je, protože jestliže dnes se tu dělíme o určité úvahy, o dlouhodobé strategii, prosperující, moderní, konkurenceschopné ekonomiky, která je neutrální pro klima, tak to je zároveň úspěch a zároveň nové východisko. A celé je to založeno na permanentní koordinaci mezi naším výborem HSV, eh, hm, a komisí panem Ševčovičem, ale také komisařem Kanětem a službami různých generálních ředitelství. Protože je důležité, abychom udrželi na mysli to, že tu je tu naprosto nezbytná synergie naší práce. Nemůžeme klást do protikladu dopravu vůči energetice. Ani nemůžeme ponechat stranou energetiku a dopravu ve vztahu ke klimatu. Nemůžeme ponechat stranou občany vůči eh, politikům, firmám, odborům a tak dále. Je naprostým imperativem, abychom vyvíjeli neustálou synergii a permanentní dialog. To je naprosto závazné v těchto oblastech, které jsou budoucností našich eh, dětí, a vnuků a celé planety. Planeta má hodnotu jedině, když ji využijeme jako zdroj pro ty, kdo na ní žijí. A celou řadu let se snažíme a také už celou řadu let díky této práci, která je společná, která je vytrvalá, neustálá, já teď vidím sále eh, spolupracovníky, s nimiž eh, pravidelně mluvíme. Vidím tu členy sekretariátu našich sekce, kteří pracují s, s členy. Nejsme oddělení do nějakých eh, samostatných eh, oddělených jednotek, ale všichni jsme na jedné lodi, protože v sásce je zítřek. A jednat musíme dnes. Ale já si vzpomínám, když jsem se účastnil delegace v Paříži, na těchto tématech už pracujeme. Připojili jsme se, podepsali jsme společnou dohodu. Ale teď musí eh, se naplnit, musí se stát skutečností. Všechny účastnické strany se toho musí opravdu účastnit, ale jsem dnes znepokojen. Jsem, drazí kolegové, znepokojen, protože tu vidím podniky, a klidně to řeknu, podniky, mnoho podniků, které eh, skutečně si berou tuto věc k srdci a já jim za to děkuji, blahopřeji. Jsou to odbory, jsou to občané, kteří eh, se zošťují své zodpovědnosti, kteří pracují. Například eh, Evropská konfederace odborová ve své eh, konferenci zdůraznila tento téma. Bohužel však vidím některé členské státy, které, jsou, které pokulhávají, které zržují. A klimatická eh, politika, když, když se díváme na to, jaká je situace, když se eh, přihlí, a hovoříme o tom také s místopředsedou Ševčovičem, tak energetická, klimatická politika. A když se podíváme na situace, situace v které eh, jsme, je to potenciálně katastrofální a my máme povinnost, skutečný imperativ spolu se všemi dalšími aktéry společně společně zástupci eh, firem, zástupci občanské společnosti organizované ve všech svých složkách dnešní růho, eh, zastupujeme eh, pracující ve všech zemích. Máme naprostý závazek tlačit, zatlačit a přimět vedoucí představitele našich zemí, aby konečně vzali v potaz tento základní imperativ naší společnosti a to, co konec konců před pár lety podepsali. Takže kolegové, práce máme dost a tu práci také budeme dělat. Až bude vznikne nová komise, tak my toto stanovisko, které jsme odhlasovali, skutečně předložíme, přineseme, dáme na stůl nové komisi a dáme ho na stůl eh, také parlamentním výborům a Evropskému parlamentu, které za to zodpovídají. To je náš závazek, naše povinnost, protože my představujeme občanskou společnost. De la langue française. Ano. A nyní Stefan Bach. A ten nám ukáže podobně vášnivý projev eh, švédštiny. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu komisaři za laskavá slova o naší práci na stanovisku. Skutečně doufám, že spolupráce bude pokračovat v této velice důležité otázce, abychom se mohli těšit na následující období. Podporujeme cíl komise uhlíkové neutrality do roku 2050 a souhlasíme s prioritami, které jsou obsaženy ve zprávě. Chtěl bych připomenout hlavní body našeho stanoviska. Opatření, která uvádíme, jsou nutná k tomu, abychom dosáhli společného cíle v oblasti klimatu. Za prvé je potřeba nějaká strategie rychle pro období 2030 až 2050. Je to nutné, abychom se dostali dál eh, od těch rozhodnutí, eh, která už byla přijata a která často mají rok 2030 jako cílovou, cílovou dobu. V tomto období už, v této oblasti už vzniklo hodně stanovisek ohledně cirkulární ekonomiky, ekonomiky sdílení, digitální ekonomiky a tak dále. To vše může zlepšit využívání zdrojů tak, aby bylo efektivní a aby se snížily emise. Nicméně Předvídatelnost a jistota plánování, to je věc, na kterou klademe značný důraz. To musí být zajištěno a také vztahy se třetími zeměmi v oblasti klimatu považujeme za zásadní. Je třeba vytvořit eh, alianci pro transformaci nebo eh, stejné podmínky pro eh, evropské podniky jako pro jejich konkurenty. Myslím si, že jeden z nejlepších příspěvků, které můžeme poskytnout, je ukázat, že tato přestavba, která je nutná, bude pozitivní pro celou společnost. Podporujeme také myšlenku, že všechny Dostupné energetické zdroje, které eh, nevypouštějí emise CO2, musí být v této práci zohledněny. Eh, pak je také potřeba eh, opatření v otázce zasíťování, skladování a nabídky a poptávky. Bioenergii zdůrazňujeme jako důležitou, zejména také přirozená úložiště uhlíků jsou důležitá pro naši práci. Zdůrazňujeme také mobilitu, ta je zásadní pro fungování evropského vnitřního trhu. Musíme snížit uhlíkovou stopu z dopravy, ale důležitá role mobility musí být zároveň e, zajištěna a uchována financování opatřování, to, o, financování opatření, to je zásadní e, pro e, výzkumné projekty, pro inovace je potřeba na to vyčlenit veřejné zdroje a zároveň dát prioritu zeleným investicím, které ale poplynou i ze soukromého kapitálu. Potom pan komisař zmínil, a my to navrhujeme také, sociální pakt, který je potřeba pro tuto přestavu, tuto transformaci. Evropské členské státy, regiony, obce, účastníci pracovního trhu a celá organizovaná občanská společnost se musí do této přestavby zapojit. Ta přestavba nesmí proběhnout na úkor některých skupin společnosti, která by pak měla značné problémy. Navrhujeme vytvořit nezávislý výbor Evropské unie pro klimatické změny, který by vypracovával vědecká posouzení a dával politická doporučení. A vyzýváme také k tomu, aby členské státy vytvořily své vlastní takovéto výbory. A některé už mají. A především je potřeba vést permanentní dialog s občany, který by vedl k přijímání a akceptaci těchto opatření v rámci chystané strategie. Takovýto dialog by měl být povinný před jakýmkoliv relevantním rozhodnutí na všech úrovních, evropské, národní i místní. Náš výbor je připraven se těchto dialogů účastnit. Takže abych to shrnul nějak stručně. Plánování a předvídatelnost při transformaci. Ukotvení a široká účast při rozhodování o opatřeních. To jsou ty dvě hlavní myšlenky. Děkuji vám moc krát. Ano, my také děkujeme za tu švédskou vášeň. A teď tedy rozprava s členy výboru. E, prosím vás, nepřekračujte řečnickou dobu, mimo jiné proto, že pan místo předseda bude muset odejít. Jako první Jace Kravčik, e, předseda skupiny 1, sedí tamhle. Vítejte jménem skupiny pro zaměstnavatele. Jsme velice rádi, že jste tady. Rád bych řekl, že toto stanovisko zahrnuje sektory, které se plně zavazují redukovat emise CO2, jak se píše v pařížské dohodě, ale musíme si také uvědomit, že my jsme na špici, co se týká nízkouhlíkových řešení. Abychom dosáhli ambiciozních cílů klimatické strategie EU, Musíme zajistit určité podmínky, za jakých ta transformace bude probíhat. Budu velice stručný. Potřebujeme eh, jasný výzkumný a inovační rámec, tak abychom vyvíjeli čisté nízkouhlíkové technologie. Potřebujeme efektivní technologická opatření, abychom zajistili, že eh, nízkouhlíková průmyslová produkce v EU bude konkurenceschopná na místních i globálních trzích a průmysl musí mít přístup k nízkouhlíkové energii eh, za konkurenceschopné ceny. Evropa musí být lídrem v dekarbonizaci, ale musí podporovat jiné globální hráče, aby byli podobně ambiciozní. Jak eh, prostřednictvím klimatické diplomacie, tak prostřednictvím exportování nízkouhlíkových inovací. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, díky spravdovým za odvedenou práci. Děkujeme, Jacku. Oliver Rötke z Rakouska, předseda skupiny 2, sedí tamhle. Děkuji mnohokrát. Eh, jménem skupiny zaměstnanců. Vítejte, pane místo předsedo na EHSV. Jsme velice rádi, že jste mezi námi. Víme, že se zavazujete provazovat dialog s organizovanou občanskou společností, se sociálními partnery. Já měl opakovaně eh, to potěšení se s vámi setkat společně s rakouskými sociálními partnery a rakouskými odbory. To je jen jeden z důvodů, proč doufáme, že zůstanete členem i příštího kolegia komise na další období. Jak víte, pane místo předsedo, jako skupina pro zaměstnance je pro nás klíčová, jsou pro nás klíčová sociální práva a spravedlivá transformace. A proto, když jsem si přečetl první návrh hm, strategické agendy rady, která má být přijata zítra, si děláme hm, značné starosti a jsme poměrně zklamáni, že v tom prvním návrhu sociální a zaměstnanostní otázky v podstatě vůbec nejsou v tom textu zmíněny. A abych to řekl úplně jasně, myslím si, že si nemůžeme dovolit zaostávat za tím, čeho už dosáhla Evropská komise. Co se týká změny klimatu a životního prostředí, výzvou bude, abychom překonali své takové ty prvoliniové zájmy a musíme přejít k skutečně transformativní agendě. Občané chtějí, aby nový parlament a nová komise řešili tuto výzvu. A já bych rád toto potvrdil. Řešení sociálních dopadů klimatické politiky musí být integrální součástí úspěšné klimatické strategie. Rád bych na závěr zdůraznil ještě to, že má skupina zastupuje více než 80 odborářských organizací napříč celou Evropou a jako takový chceme vyslat jasný signál evropským institucím v rámci nového volebního období, abychom zajistili, že to, co jste řekl, také tak bude, že tedy nikdo nezůstane opodál v tomto obrovském transformačním procesu. Nikdo nesmí zůstat opodál, žádný členský stát, žádný zaměstnanec, žádný občan, žádný sektor, žádný region, žádná komunita. To je to klíčové. Chceme-li eh, bojovat se stále rostoucím populismem, chceme-li bojovat s extremismem, který tak rád těží z pocitu eh, nespravedlnosti nebo nerovnosti, tak, eh, tak to jednat musíme. Ještě jednou vám děkuji za to, co jste řekl a budeme se těšit na budoucí spolupráci s vámi. Doufejme, i nadále budete komisař a místo předseda komise. Děkujeme, Olivere. Carlos Trias Pinto ze Španělska. Eh, Dobrý den. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane místo předsedo. Pane komisaři, před deseti lety jsem představil zprávu z vlastní iniciativy o sociálně zodpovědných investicích a minulý rok jsem měl tu čest býti zpravodajem pro akční plán Evropské komise pro udržitelné finance. Jak víte, tam se uvádí význam reorientace investic z programu InvestEU na udržitelné aktivity. 18. června te, eh, skupina technických expertů k udržitelným eh, financím vydala tři důležité zprávy ohledně udržitelné činnosti. To zahrnuje i benchmarky a zdůrazňuje se tam, jak důležité je sdílet důvěryhodné a komparabilní informace, nejen co se týká dopadu na životní prostředí, ale také co se týká využití celé řady indikátorů, ať už jsou environmentální, sociální nebo e, vládní. Má to být tedy komplexní přístup. To je plně v souladu e, s tím, e, a předseda přerušuje, děkujeme vám. A toto je v souladu, říká řečník, s našimi názory. Na závěr bychom chtěli poděkovat komisi a parlamentu a doufáme, že budete pokračovat v této činnosti. No, děkujeme, děkujeme. Tak e, ještě jednou opakuji. Všichni dodržujte řečnickou dobu, ano? Udo Emerling, dvě minuty. Dobrý den. Tady sedím, tady, tady. Tak, hovoříme-li o vizi 2050, Co se týká klimaticky neutrální eh, ekonomiky a společnosti, tak myslím, že se nejdříve musíme zaměřit na cíle do roku 2030, které vznikly v tomto volebním období a musíme zajistit, že budou také implementovány v členských státech. To je velice důležitá věc. Pan Coulon um, ehm, o tom hovořil. Eh, mnoho členských států má velké problémy ty cíle v nějakých opatřeních také zrealizovat. A ať už je to téma nacenění CO2, ať už je to systém ETS, jsou s tím velké problémy a podle mě to právě toto bude velice důležitý signál pro ekonomiku a pro spotřebitele, aby se všichni mohli přeorientovat směrem na skutečné eh, klimaticky nenáročné hospodářství a spotřebu. Za druhé bych chtěl hovořit o otázce potravin. V, po, v pařížské dohodě máme takovou zvláštní roli eh, potravin, tedy zemědělství, protože víme, že téma potravin globálně bude velkou výzvou pro nás, pro všechny. A pak tady máme takovou tu hodně specifickou situaci, co se týká emisí, metanu, oxidu dusíku, oxidu uhlíku a tak dále, což také v zemědělství vzniká a nejsou odbouratelné. Samozřejmě bychom do toho pytle mohli hodit ještě spoustu dalších věcí, úspornější hospodářství, efektivnější hospodářství, ale mohli bychom se podívat také na věci jako bioenergie, jako využívání surovin. Já si myslím, že celé to téma eh, navazování těch základních látek eh, v zemědělství prostřednictvím fotosyntézy by tady mohlo být eh, zakotvené lépe. Děkuji, pan Emil Makina ze Slovenska. Děkuji, pane předsedo, zdravím pana Ševčoviče, děkuji mu za spolupráci a držím mu palce, aby se mu dále dařilo, ať už teď nebo do budoucna. Kvalita života nezáleží na tom, jaké bude HDP, ale závisí také na tom, v jakém prostředí budeme žít. To je velice důležitá výzva nejen pro politiky, ale pro celou občanskou společnost. Dnes se politici spíše věnují krátkodobým cílům, protože přinášejí efekt, eh, tedy určitý efekt politické okamžitnosti, ale otázka životního prostředí je cíl dlouhodobý a na něm je potřeba spolupracovat, je potřeba vytvořit eh, potřebné emoce a přesvědčit lidi, že to má smysl a že kvalitní prostředí a dobrá kvalita života může znamenat další rozvoj jiných technologií. Bude znamenat více peněz na výzkum a možnost společně hledat ty věci, které zlepší podmínky v dopravě a v průmyslu, tak abychom byli konkurenceschopní a zároveň abychom si udržovali prostředí, které má velice významný charakter pro kvalitu života. A proto jsem přesvědčen, že jsme schopni toho dosáhnout pouze společně. Musíme využít synergie a nastartovat tyto cíle. A abychom a musíme dokázat dát e, občanům a politikům dostatečně pozitivní obrázek, aby to pochopili a podporovali myšlenky, e, které jsou takto dlouhodobé a strategicky pro nás, pro všechny důležité. Držím palce všem těm, kteří budou na tomto v jednotlivých státech pracovat. Sociální aspekty jsou velice důležité a citlivé, zejména pro některé státy, které jsou třeba více na uhlíku závislé. Tam eh, to přesvědčování jak politiků, tak zaměstnanců investovat do této oblasti o něco těžší. Ale jedině tak dokážeme vyřešit problémy, které dnes před námi stojí. Ještě jednou děkuji a držím vám palce do budoucna. Děkujeme, Emile. Bajba Miltovica. Pane Ševčoviči, vážíme si, že jste mezi nás dnes přišel. Ráda bych eh, upozornila na to, že aktuálně s kolegy pracujeme na otázkách komunikace a efektivnějšího, demokratičtějšího rozhodování v eh, oblasti energetické politiky. To je velice důležitý dokument. Proč? Protože se zaměřuje na legislativní rámec a navrhuje tam také, eh, aby daňové otázky v oblastech energie se přesunuly z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu. Chápeme, že nové iniciativy energetických daní, to mohou být i nejširší eh, iniciativy na trhu, které budou řešit a bojovat se změnou klimatu. A zároveň bych ráda upozornila na to, že eh, sociální konsenzus by zde měl být jednou z našich priorit. Dovolte mi připomenout vám, že ceny energií rostou rychleji, než rostou rozpočty domácností v posledních letech i desetiletích. E, rovnost příjmů e, stále není dosažena v Evropě a pak se k tomu přidávají ještě náklady na různé energetické přechody kvůli decentralizaci e, elektrických a plynových trhů. Proto musíme být opatrní s novými iniciativami v oblasti energetických daní. Návrh zavést princip kvalifikované většiny v radě a princip spolurozhodování s Evropským parlamentem, to je rozhodně vítané, ale v tomto novém nastavení by mohl hrát i Evropský hospodářský a sociální výbor důležitou roli v rámci podpory eh, toho dialogu a měl by být zapojen do diskuzí. Vy jste také zmínil spravedlnost toho, té transformace, zmínil jste energetickou chudobu. Ano, ta skutečně existuje a dokonce je na vzestupu. Za spotřebitelská hnutí v Evropě bychom vás rádi požádali, abyste předkládali iniciativy ve smyslu, abychom měli alespoň společnou definici energetické chudoby, která pokryje všechny členské státy to by nám jako svazům spotřebitelů umožnilo posunout se dále s iniciativami na národní i obecní úrovni. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Teď má slovo Jarmila Dubravská. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo Evropské komise. Jsme velice rádi, že jste mezi nás dnes zavítal, že jsme tuto otázku otevřeli, protože je velice důležité, abychom budoucnost řešili už dnes. Musíme mít společný přístup, ale ten společný přístup a ty společné požadavky musí platit pro všechny. Čistá planeta pro všechny znamená, že se o ní budeme snažit nejen v Evropské unii, musíme se o ní snažit všichni. Víme, že Evropská unie produkuje 10% emisí. Jinými slovy, těch zbylých 90% eh, je eh, na bedrech někoho jiného. My máme velice ambiciozní cíle, které jistě dokážeme splnit. A je potřeba, aby ta spravedlnost byla i v rámci EU, abychom tedy posílili jednotný trh, abychom nezapomínali na to, že v rámci Evropské unie musíme posilovat konkurenceschopnost, neji oslabovat. Říkám to právě proto, že pro zemědělský sektor, který zde zastupuji, jsou nastavené požadavky eh, tedy na straně jedné a na straně druhé k nám přichází zboží a služby eh, dodávané, nebo vyráběné a dodávané za úplně jiných podmínek. A proto vás chci požádat, abyste jménem evropských zemědělců skutečně se snažil zachovat eh, požadavky na obě ty strany. Jinými slovy, že při všech obchodních jednáních budeme myslet také na to, že i ta druhá strana musí tyto podmínky splňovat, protože ve finále se toto může obrátit proti nám a proti občanům Evropské unie. Děkuji vám za pozornost a přeji vám do dalšího období mnoho dobrých a moudrých rozhodnutí. Děkujeme, Jarmilo. Dimitru Fornea z Rumunska. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Ševčoviči, nesmírnou ctí a potěšení, že jste tady. Já jsem rád, že jste se dotkl v podstatě eh, všeho, o co nám jde, jakožto odborářům z Rumunska, kde jsou například také horníci z těch uhelných regionů. Víte, že naše spolupráce s platformou je dobrá. Platforma funguje pro ty uhelné regiony a budeme v této práci pokračovat, ale naši horníci říkají fakta, non verba. A protože náš předseda z Itálie, tak on to bude rozumět. Čili jim vysloví, oni chtějí činy, chtějí fakta. A pan Lamberts, předseda výboru regionu, prohlásil, že instituce a členské státy by měly alokovat do období 27 rozpočet, který bude provázet ekonomickou transformaci a až 5 miliard eur v těchto oblastech. A byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřil a případně to zohlednil v příštím období. Děkuji. Ano skutečně verba eh, ne sama nestačí, fakta by vždy měla následovat. Pan Boulans, Irska, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já vás vítám na našem výboru a je eh, důležité, že jste zdůraznil ten aspekt eh, spravedlivosti, spravedlivého rovnoměrného rovnoměr transformace. To by mělo být součástí veškerého přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Když se hovoří o konzultacích, tak to je důležité, protože jeden z největších problémů byl danění bez konzultace. Samodanění nikdy nedosáhne toho požadovaného úspěchu, protože ovlivňuje lidi, kteří jsou v chudobě, jak už kolega uvedl. A pokud máme velkou část populace, která si nemůže dovolit tu transformaci, tak pak není korektní, když to svádíme na populi, když pak je viníme z populismu nebo z toho, že se připojí k extremistických motivů. To není proto, že se jim to líbí, ale protože to jsou jediná hnutí, která eh, nějakým způsobem vychází vstříc a, eh, a jejich obavám. Takže proto tu musí být eh, ta férovost, spravedlivost a zejména předcházení chudobě. Investice do infrastruktury, infrastruktury zejména dopravní, zejména na venkově. To je zásadní problém, který bude mít eh, velké náklady a já si myslím, že to není dostatečně řešeno v našich politikách potřebujeme o tom více uvažovat. A konečně, každá země musí mít svůj vlastní summit o klimatických změnách. Prosím, vezměte to v potaz při formulaci politik. A jinak vám přeji hodně zdaru do budoucna. Děkuji, přeji mu si Alberto Mezzola z Itálie. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit italsky. Myslím si, jak jsme o tom hovořili v rámci té strategie, tak eh, vzhledem k vší té práci, kterou jsme odvedli mm, na klimatické neutralitě do roku 2050, tak k tomu bych rád eh, přidal pár pozvánek. Eh, poznámek. V rámci energetiky za kterou jsem odpovědný, musí nastoupit úplně nový způsob produkce. Musíme zavést inteligentní sítě, takzvané smart grids, ale to nám nepomůže dekarbonizovat eh, tento sektor. Takže ten úkol bude digitální, bez toho to nepůjde. Už tady zazněla problematika dopravy, ty musí být eh, také inteligentnější, efektivnější a tak dále. A to bude velice důležitá transformace, kterou také musíme podstoupit. A e, s tím nastupují e, problémy. Verba volant facta manent, že ano? A jedna věc je tedy něco sepsat a druhá věc je to pak nějak realizovat, že ano? Musíme se zaměřit na to, jaké budou tyto transformace znamenat investice. V oblasti energetiky to bude zhruba 500 nebo 600 miliard euro za rok. V oblasti dopravy to bude 900 miliard euro za rok. Eh, samozřejmě vůbec eh, nechci hovořit o vytápění domů, eh, které má být také bezuhlíkové, že ano. Takže já si myslím, že když to tak spočítáme, tak příštích 30 let budeme každý rok muset pracovat dva měsíce jenom na tom, abychom uplatili tyto transformace. A to bude velice náročné. O těchto investicích musíme občany přesvědčit je potřeba, abychom snížili emise o zhruba 50%. To je další fakt. Další eh, otázka je, jak budeme doprovázet eh, tuto transformaci u našich občanů, tak aby i oni si ji přivlastnili. Za druhé tedy, kde najdeme všechny ty investice. Eh, nevím, jestli nám bude stačit takový junkrův plán, on by totiž musel být zhruba 15krát větší, než je teď. Děkuji. Děkujeme, Alberto. Nyní Maria Majerová ze Slovenska. Děkuji pěkně. Děkuji, pane předsedo. Já vás zdravím, pane místopředsedo Ševčoviči. Dovolte mi, abych vám poděkovala za práci, kterou odvádíte, a to nejen jakožto členka výboru, který zastupuje zaměstnance, a jakožto občanka Evropské unie. Jak již bylo řečeno, současné změny klimatu naší planety mění svět a zvyšují riziko nestability ve všech podobách. A proto zachování současného stavu není možné. Naším cílem je samozřejmě ochrana občanů, o tom je řeč. A já považuji za velmi důležitou veřejnou konsultaci strategie, která probíhala ve všech státech, včetně Slovenska. A jehož cílovou skupinou kromě firem eh, obchodních a podnikatelských organizací, nevládních organizací a organizací zastupujících regionální, městské a další orgány, také všichni občané. A v tom je potřeba pokračovat. Plnohodnotná transformace na hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů si vyžaduje vyšší informovanost a znalostí znalost občanů, ale také budování jejich důvěry eh, v nutnost, nevyhnutelnost a možnost této změny. Děkuji vám za vaši práci a přeju vám vše nejlepší do budoucna. Děkuji a na neposlední řadě Simon z Finska, pan Tajen. Prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. komisaři, místo předseda komise. Děkuji za to, že jste znovu s námi, že se s námi bavíte o této otázce. Zastupuji finské zemědělce a vlastníky lesů. A chci tu zmínit jednu důležitou věc, a to je potenciál bioekonomie, bioekonomiky. Potřebujeme úložiště uhlíku. Udržitelná biomasa plní důležitou roli při plnění uhlíkově neutrální ekonomiky. Biomasu může používat, můžeme používat při vytápění, biopaliva. Můžeme nahradit dřevo, zejména v, ve stavebnictví také můžeme nahradit mnoho věcí, eh, které, na které teď potřebujeme fosilní paliva, eh, biovýrobky. A v zemědělství je mnoho různých možností omezení skleníkových plynů, ale zvláště musíme věnovat pozornost tomu, jak půda může ukládat uhlík chci připomenout, že v této záležitosti naši zemědělci a majitele lesů mm, mají klíčovou roli. Potřebují povzbuzení. Zejména je tu otázka vědy a výzkumu. Podpory budoucího rozpočtu na výzkum. Děkuji. Děkuji. Máte slovo na odpověď? Děkuji. Pane předsedo, opravdu chci poděkovat všem poslancům výboru za velmi pertinentní otázky, za jejich vyjádření zájmu v toto téma, zejména aktivní práci při šíření poselství. Děkuji za vaše ocenění slovo ocenění naší práce a přání do budoucna. Hodně si cením našeho vztahu. Jsem rád, kdykoliv se mohu dostavit a vést tuto důležitou diskuzi jednoznačně jste řekli, co by se mělo dělat, na co bychom se měli soustředit. Jsou tu některé věci, na které bychom se měli zaměřit ještě více v návrzích stávajících i v návrzích do budoucna. Děkuji paní Kravčikovi, který řekl, že průmysl je skutečně odhodlán a zasvěcen této záležitosti. V tomto eh, kolektivním komplexním úsilí, které je zapotřebí této transformaci, zejména u těch energeticky náročných odvětví, tam samozřejmě je zapotřebí pomoc. A já doufám, že nové fondy, které vzniknou, fondy pro modernizaci na základě eh, příjmů z se systém obchodání s emisemi, Horizont Evropa, tak to je, je jeden z největších programů výzkumu. Víte, že 30% těchto prostředků by mělo jít na výzkum a musíme do toho zapracovat vše, co se týká energeticky intenzivních sektorů, dekarbonizace od, eh, a další věci, kterým průmysl čelí. Vím, že tu máme velmi znepokojivé zprávy. Ohledně například problémů, jimiž prochází náš ocelářský promysl. To se týká všech členských států, protože lidé v ocelářství usilovně pracují. A tyto firmy zaměstnávají tisíce lidí. A jsou samozřejmě nervózní, když vidí, co se na trhu děje. Jsem hovořil s kolegyní Malstromovou, která se odpovídá za eh, obchod. A skutečně pracují, pracuje na tom teď několik desítek lidí, že analyzují toky ocely, protože ono to nepřichází jen z Ázie, ale i z jiných částí světa. A když hm, jsme nepředvídatelní, někdy jako je náš velký transatlantický partner, tak to má pak na lidi dopady. Mohou z toho vznikat problémy, které musíme pak řešit. Ale my se tím zabýváme a snad najdeme řešení, které pomůže ehm, evropským ocelářům. Pan Rebke hovořil o významu sociálního dialogu. Já chci ocenit, jak se to dělá v Rakousku, tam to funguje a přináší to výsledky. Já se domnívám, že vysoká úroveň, kvalita dialogu, společné práce. To myslím, že je příklad hodný následování pro další státy a my se to snažíme eh, promítnout i do evropské úrovně. Občanská společnost, zaměstnanci, zaměstnatel, odbory by měli společně hledat nejlepší řešení. Jedině taková celostní debata se všemi prioritami nám pomůže dospět k optimálnímu výsledku. A i když možná ne vždy všichni souhlasíme, musíme se aspoň snažit zabránit dramatickým situacím, které by mohly vyvolat daleko více problémů. když lidé vidí, že plníme naše sliby, že ekonomiky fungují, že pro ně pracujeme, tak pak minimalizujeme ten prostor, který pak zneužívají populisté, extremisté. Víte, oni nabízí zjednodušená řešení, z nich 99% by nikdy ne, nefungovalo. Víme, že je to lákavé, ale nebezpečné. Proto musíme spolupracovat a musíme prakticky dokázat, že jsme ochotní pro občany udělat maximum. Pan Pentuš hovořil o sociální odpovědnosti podniků. Myslím, že to je zohledňováno stále více a více. Když se hovoří o tom, jakou energii by, by, by používali nebo jak by se zaměřovali na dopady, sociální dopady na společenství v prostředí, kde otvírají nové eh, provozy. Pan Hemmerling hovořil o té nové vizi do roku 2050, to je samozřejmě dobré, ale víme, že, to ne, že se to neimplementuje samo. Musíme se řídit tou velmi přesnou trajektorií a splnit cíle do roku 20 a 30. Je tu skutečně pár členských států, které jsou pozadu v plnění cílů v oblasti klimatu nebo energetické účinnosti. My s nimi jsme v kontaktu. Není to často nedostatek odhodlání, ale některé strukturální problémy nebo nedostatek financí nebo potřeba po, asistence, pomoci s eh, expertízou a tak dále. Abychom dosáhli toho, že my jakožto Evropa, to znamená celá 28, eh, zakusíme ty výsledky. A panu Machyněvi odpovím slovensky, on upozornil za, na jednu velice důležitou věc. A to jsou přetrvávající rozdíly mezi našimi státy a mezi růstem HDP a osobními příjmy. Musím říci, že to je otázka, která se stále více objevuje v diskuzích o Evropě, zejména v nových členských zemích, protože lidé v těchto zemích si dobře pamatují, že když jsme začínali, a tady zahajovali jsme novou kapitolu evropské spolupráce, tak naše hospodářství je na úrovni 50% evropského HDP. Teď už jsme v průměru 80%, ale neplatí to pro eh, příjmy lidí, os, když tam eh, sice HDP na, vzrostlo 30%, ale příjmy jen o 10%. A to je otázka, která vyvolává nervozitu v některých zemích. Vyvolává pocit, že se nedělá dost v Evropě pro to, aby se eh, stíraly ty rozdíly. Takže musíme zajistit rovnost i na této příjmové úrovni. To, bude, to by byl nejférovější způsob, jak řešit různá napětí, která mm, vnímáme. A myslím, že to je také jeden z důvodů, proč ceny energií jsou tak citlivé. A proto bilaterálně teď zdůrazněme nutnost analyzovat ceny energií. Jaká je cena produkce energií? Místní daně, ceny přenosové sítě, to často znamená až 60, představuje 60% ceny energie. Je férové, abychom takovou to základní komoditu tolik zatěžovali daněmi, aby to lidé platili, nebo bychom měli usilovat o nějaký jiný model. Jakým způsobem kompilujeme ty e, náklady na energii, aby to bylo férovější, aby to snížilo zatížení našich občanů. Paní Dubravská nám tu připomněla, že pokud chceme řešit budoucnost, musíme se zabývat tím, co budeme dělat už nyní. Myslím si, že z její otázky vyplynula další důležitá role Evropské komise. Jak zahrnout do našich obchodních smluv i odkaz na uhlíkovou intenzitu? jak eh, ji počítat, protože na to často slyšíme jako stížnost zemědělců, výrobců automobilů. Na tunu oceli potřebujete asi 1,8 tun CO2, ale když to importujete od jinot, tak jsou to 3 až 4 tuny za stejný produkt. zároveň nutíme naše orgány, aby používali veřejné zakázky, aby měli nejlevnější cenu. A vidíme, že pak ta konkurence není úplně férová. Takže musíme eh, skutečně převést naše úsilí do zelenější produkce, tak aby naše zemědělci nebyli postiženi jen protože produkují věci levněji. Pan Fournier no, pokázal na to, jak je důležité mít na mysli férovost energetickou chudobou. Jak se to řeší v našich uhlíkově, eh, v našich uhlíkově náročných regionech. Sociálně, politicky a jinak. Z lidského hlediska je skutečně důležité, že chceme pomoct, víme, co chceme dělat. A ta atmosféra této spolupráce je velice dobrá. Díky parlamentu a Jiřím Puskovi teď máme na stole návrh rozpočtu 5 miliard eur, které chceme věnovat těmto regionům. A teď jde o to, jak to propojit na naše zdroje financování, abychom byli schopni předložit ne tuto vizi, ale konkrétní projekty, ale také, jak by se to financovalo. Paní Mesola hovořila o těch eh, inteligentních přenosových sítích, bez nich by skutečně bylo nemožné dostat obnovitelnou energii všude tam, kde ji potřebujeme. Bylo by pak nemož, nemožné eh, zvládnout napájení té celé sítě a flotily elektrických automobilů. Takže už máme první projekty, které jsou schváleny a já si myslím, že toto by, budou, by byly projekty, které by dostali co největší pokrytí, abychom pak měli ty inteligentní sítě, abychom je dostali do provozu daleko rychleji. A poslední připomínky od paní Majerové a pana Tienana ohledně nutnosti komunikovat. Souhlasím s paní Majerovou. Ty veřejné konzultace a zapojení veřejnosti do těchto diskuzí, to je naprosto nevyhnutelné, ale myslím, že se toho nedělá ještě dost, že nevždy nám lidé dobře rozumí a budeme muset najít nějaký způsob, jak tyto diskuze zintenzivnit, jak být viditelnější na sociálních médiích, jak do toho zapojit mladé lidi a jak všechny tyto kroky podpořit. Samozřejmě je tu téma klimatických změn. To je pro mladé lidi velice důležité. Takže pan, pane Tianinen, asi vás potěší, že bioekonomika, ukládání uhlíku, zachycování a tak dále, to všechno bude spadat pod tyto nové fondy, které se chystají na výzkum a inovace. Myslím, že v Finsku se v tomto daří velice dobře a že bude mít prospěch z těchto inovativních projektů. Slovensko, to má určitý vztah k Finsku. Byl jsem na hokejovém šampionátu na finále. Finsko, jak víte, to je, ten jejich název začíná s Eskemi. Takže všichni křičeli Suomi, Suomi jako Slovensko a je skvělé, že jste vyhráli a doufám, že jednou nám to nějakým způsobem eh, bude oplaceno. I wish really to... Tak já bych rád skutečně znovu a znovu a znovu a znovu poděkoval vám, Maroši, eh, pane místo předsedo Evropské komise, za všechna vaše slova, za to, že, se jste, že jste se s námi o ně podělil a za to, že jste vždy připraven eh, vést s tímto eh, výborem dialog. Zpráva o energetickém stavu Unie jasně ukazuje, že komise plní své sliby a tato komise podstoupila na začátku mandátu před pěti lety jasný závazek a naplnila jej. Ale byl jste to hlavně vy, protože vy jste to měl na starost. A každým dnem jste vždy s úsměvem jako pravý diplomat a kreativec hledal řešení, vyjednával jste se všemi stakeholdery, institucemi a všemi 28 členskými státy a společně jste se snažil vytvářet krok za krokem rámec pro přípravu a schvalování legislativy, která nás povede tímto směrem. Toto je váš odkaz a myslím si, že eh, na tento váš odkaz nikdo nezapomene. Jasné je, že dekarbonizovaná Evropa to bude ten hlavní motor změny eh, v příštích letech. Jasně ovlivní eh, biznis, svět podnikání, eh, hlavní výzvou, bude hlavní výzvou, bude hlavní příležitostí a hlavním rizikem pro naše podnikání. Bude to hlavní výzva pro naše pracovníky, bude to příležitost pro kreativitu a bude to velké riziko a bude to také velké riziko pro to, o čem jsme hovořili tady, tedy že nechceme přijít o konkurenceschopnost, protože mnoho našich konkurentů je připraveno atakovat naše sektory. To už se stalo v minulosti se sektorem počítačů, na to máme v Itálii skvělý příklad. To samé může hrozit v případě baterií, to víte lépe vy než já, takže nesmíme přijít o konkurenceschopnost, nesmíme přijít o důležité sektory našeho průmyslu, Nesmíme přijít o podporu a participaci pracovníků, nesmíme přicházet o teritoria, nesmíme přicházet o důvěru občanů. Takže otázka, jak nějakým způsobem udržitelně uhradit náklady na tuto transformaci, protože ta cena bude obrovská. To je velká, velmi důležitá otázka a abychom na ní dokázali odpovědět, potřebujeme spolupráci mezi Evropou, která pracuje, což jsme my, a mezi komisí bude zásadní. Takže ještě jednou vám děkujeme. Já bych ještě jednou rád zopakoval to, že si přejeme a doufáme, že eh, i v novém kolegiu komise budete sedět vy a přičem eh, přitom tedy s tím portfoliem, které je takto důležité. Děkujeme vám. Já vás všichni zdravím. Skutečně máme velmi málo času na dokončení našeho plenárního zasedání. Nicméně přesto máme ještě hlasovat o pozměňovacích návrzích stanoviska o dlouhodobé strategii a snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Máme tu pět pozměňovacích návrhů, které jsou všechny akceptovány s pravodajem, spolu s pravodajem, jestli jsem to dobře pochopila. Všichni souhlasí. Takže zahájíme hlasování. Hlasovali o celém stanovisku zahájí hlasování. Le vote est fermé. Konec hlasování. 151 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Schváleno. Blahopřejeme. Spravodajům, je spoluzpravodajům. A než eh, nyní uzavřeme, tak jenom schválíme datum příštího zasedání. Bude to 17. až 18. července v Šalmani budově Evropské komise a skupiny se sejdou 17. července od 9. A e, zasedání začíná 14.30 stejný den a bude se pokračovat 18. od 9. A samozřejmě schromažení nyní má schválit tato data. Dobrá, děkuji vám a přeji vám příjemný návrat domů na příští plénum a děkuji také tlumočníkům.